podepsání právních aktů, které byly pro normální, normálním eh, zákonodárným postupem přijato, bude jich šest to bude eh, obvyklý postup podle článku 74 jednacího řádu parlamentu. Názvy těchto právních aktů budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání a vy všichni je budete mít k dispozici. Nyní přicházíme k dalšímu bodu a to je změna jednacího pořadu. Máme pouze jeden návrh týkající se ponědělku neboli dnešního dne. 1. června 2011 konference předsedů schválila program, který máte před sebou a, hled, a co se pondělku týče, pak skupina Eh, ALDE navrhla uskutečnit rozpravu na téma proces volby nového eh, řidi, ředitele, výkonného ředitele IMF a vnější zakompování eura pana Leinen, co se eh, týče environmentálních hospodářských účtů. A tento návrh nám představí paní Gulár za ALDE. Prosím, paní Gulár, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to čistě stvořilostní požadavek, tak abychom umožnili eh, výboru, aby se postupně mohli účastnit všech příslušných akcí, které se týkají také měnového fondu. Nemá to politickou eh, souvislost a já doufám, eh, že všichni s tím budou souhlasit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, chtěl by se ještě někdo vyjádřit a podpořit tento návrh? Nikoho nevidím. Eh, chce se někdo vyjádřit? Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že na to opravdu můžeme nahlížet pozitivně, podle mého názoru nehovoří nic proti tomu. Jakaž... Děkuji. Chce se někdo vyjádřit proti tomuto návrhu? Je někdo proti tomuto návrhu? Nevidím, že by se někdo hlásil proti. Kdo je, prosím, pro schválení návrhu paní Gulár? Prosím zvednout ruku. Děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, tím byl tento návrh schválen. V této souvislosti eh, eh rozprava o výběru výkonového ředitele MMF a vnějšího zastupení ve Eura se bude konat okamžitě po projednání zprávy pana Leinen, která se týká evropských environmentálních a hospodářských účtů. Je to jenom drobná změna v našem jednacím pořádku. Náš eh, jednací pořad byl tímto způsobem schválen. Dámy Dámy a pánové, teď se dostáváme k prvnímu bodu našeho jednání. Prvním bodem je prohlášení předsedy parlamentu na památku o výročí deportace obyvatel bobalských států v roce 1941, po čemž se uskuteční stručná rozprava, již se zúčastní zástupci politických skupin ti se k tomu eh, vyjádří, nepochybně řeknou několik důležitých eh, vět. Eh, dámy a pánové, vážení